So, liebe... Milé kolegyně a milí kolegové, vítám vás zde na naší schůzi, která se koná po tom včerejším hlasovacím maratonu. Dnes máme ještě dvě velká témata na našem pořadu jednání. Jsou to průmyslové emise a emise lehkých užitkových vozidel. My jsme se dnes ráno již setkali s koordinátory. Rozhodnutí, ke kterým jsme dospěli, vám sdělíme písemně. Bod 23. Průmyslové emise integrované prevence a omezování znečištění. Spravodajem je Holger Kramer, které si, který se tímto tématem velice detailně zabýval a nyní nás uvede do problematiky. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, milí kolegové. Myslím si, že eh, směrnice o průmyslových emisích je opravdu velkým eh, dalším tématem, se kterým se budeme muset vypořádat potom včerejším označováním potravin. A do léta budeme mít eh, opravdu mnoho, mnoho práce, protože jsme si nechali opravdu hodně času. Nejdříve jsme měli v parlamentu tedy první čtení a pak jsme udělali velkou pauzu a teprve teď se dostáváme k druhému čtení. To souvisí také s tím, že se rada eh, opravdu nechala velice dlouhou dobu pro vypracování své pozice a také to souvisí s tím, že nyní po Lisabonu máme nová pravidla pro komitologické postupy, které vedou k tomu, že rada musela přizpůsobit své postoje a proto nyní teprve se dostáváme ke druhému čtení. Nejdříve bych krátce naskicoval, o co se jedná, protože všichni se pravděpodobně eh, tím tématem podrobně nezabývali, takže vás chci opravdu krátce uvést do problematiky. Tato eh, směrnice se týká 50 tisící průmyslových zařízení v Evropě a jde o to, jaké požadavky ekologické, jaká ekologická kritéria budeme uplatňovat v rámci provozu průmyslových zařízení. Víme eh, všichni, že zde máme již stávající ITCP směrnici, která ovšem není příliš dobře implementována. Proč? Protože ten vlastní cíl směrnice je využívání těch nejlepších dostupných technologií při provozu průmyslových zařízení v Evropě. My musíme eh, v rámci stávající směrnice bohužel konstatovat, že ty flexibility, které potřebujeme při provozu průmyslových zařízení velice nutně, a to nepopírám, že tyto flexibilitu, ta směrnice, která nyní platí, v podstatě zneužívá. Směrnice tedy vede k tomu, že se zneužívá tato flexibilita a souvisí to také s tím, mm, s tou výjimkou, která existuje v testovající směrnici takže dochází k tomu, že se neuplatňují ty nejlepší dostupné techniky. My jsme v parlamentu se snažili nalézt takový nástroj, který by nám umožnil to, abychom opravdu dokázali prosadit to využívání nejlepších dostupných technik a celou věc lépe zorganizoval. Naší odpovědi byla Evropská bezpečnostní síť, minimální standardy, které chceme nyní my zde v Bruselu stanovovat a které budou muset být uplatňovány při užívání nejlepších dostupných technologií. V prvních eh, čtení jsme měli silnou většinu a jsem velice rád, že se nám to podařilo a děkuji vám za to. Co se týká postoje rady, tak bohužel v celé řadě rada náš, naši myšlenku nepřijala, odmítla ji. A když se podíváme na ten postoj rady, tak to vůbec nevypadá jako ekologická legislativa, ale vypadá to jako takový velice dlouhý seznam výjimek. Nyní se tady nacházíme v situaci, že máme pozici parlamentu z prvního čtení a postoj rady, které jsou v naprostém rozporu. A bude to nyní naším obtížným úkolem, abychom opravdu celou věc dostali do té pozice, aby se jednalo opravdu o legislativní ekologickou legislativu, která povede k tomu, že se realita zlepší. Já jsem to celé se snažil zohlednit ve své zprávě. Z prvního člení jsem nepřistoupil k tomu, že tam bude znovu ta bezpečnostní síť. V mém návrhu zprávy tedy již nenajdete ty minimální standardy, jedná se o modifikovanou koncepci, ale ta základní myšlenka těch minimálních standardů tam přesto je. Já bych vás chtěla poprosit, abyste tuto koncepci podpořili. Stále se mě někdo dotazuje, proč vlastně potřebujeme minimální standardy, když jde o to, jakým způsobem chceme prosazovat ty nejlepší dostupné technologie. Často se říká, to jsou takové německé nápady a Němci se to snaží prosadit po celé Evropě. Já si ovšem myslím, že je to v našem zájmu, v zájmu nás všech, abychom měli něco takového jako rovnost v rámci hospodářské soutěže, protože zatím při provozu průmyslových zařízení v Evropě takovéto rovnost hospodářské soutěže nemáme. Máme členské státy, které mají velice vysoké posledavky na průmyslová zařízení a máme členské státy, které v podstatě to vůbec neregulují, proto jsou minimální standardy takovým nástrojem pro to, abychom opravdu dos- prosadili ty nejlepší dostupné techniky. Já jsem to zmodifikovala tím způsobem, že tam nyní navrhuji ve své zprávě, aby poté, co dostaneme ty nejlepší dostupné techniky ze sevilského procesu, tak aby Evropská komise vypracovala zprávu, která bude analyzovat zejména dvě kritéria. Za prvé, jak to vypadá s implementací těch nejlepších dostupných technologií v těch jednotlivých sektorech a jak velké jsou ekologické dopady těchto sektorů, těchto odvětví. A podle toho má být rozhodnuto, zda jsou potřeba minimální standardy, například protože dochází v určitém odvětví k příliš velké odklice od BAT. Dostaneme tedy tímto způsobem specificky odvětvo vývou koncepci pro minimální standardy. Je to tedy modifikace oproti prvnímu čtení a chci jasně říci, že vycházíme vstříc kritikům této koncepce, té původní koncepce. A jsem přesvědčen o tom, že tímto způsobem se dostaneme vpřed. Dalším důležitým tématem, které mám ve svém zprávě, protože já se zde omezím opravdu pouze na ty tři nejdůležitější témata ve své zprávě, Nebudu hovořit o všech detailech, to by trvalo příliš dlouho. A určitě se o těch detailech zmíní kolegové v rozpravě. To druhé velké téma, o kterém jistě budeme velice diskutovat, jsou právě ty výjimky. To je ten známý odstavec 15.4 a tam je přesně stanoveno, za jakých podmínek je možné se odchýlit od těch nejlepších dostupných technologií. Já jsem byl velice přesní a přísní a celé jsem to znovu silněji omezil, ty výjimky. A jsem opravdu zvědavý, co vy na to mě řeknete, co si o tom budete myslet, protože já si myslím, že ty nejlepší dostupné techniky nejsou žádnou utopií, že se nemusíme ptát, zda jsou k dispozici, či zda jsou příliš drahé. Ne, tyto technologie existují, je to současný stav technologie a není možné se od nich odchylovat, a to zejména v případě, když budeme stavět nová průmyslová zařízení. A mně jde tedy o to, abychom tyto výjimky, které zatím existují, zužili a zúžili je opravdu velice silně. Aby to už byla opravdu pouze malý počet výjimek a aby nebylo možné, že tyto výjimku bude mít každý. A další důležité téma této směrnice jsou velké spalovací zařízení. A já musím říci, že to, co zde máme jakožto návrh návrha, to je v podstatě drzost. Máme zde mezní hodnoty pro elektrárny, které chtějí zejména omezovat znečištění vzduchu. To vypadá na první pohled jako dobré ekologické zákonodárství, ale rada, a to zejména v kapitole 3, má velice dlouhou, dlouhý seznam výjimek, tedy kritérií za jakých není nutné dodržovat ty mezní hodnoty. Tímto způsobem nemůžeme vůbec postupovat, protože to bychom mohli zůstat u staré směrnice a vůbec bychom nepotřebovali žádné nové zákony. A mohli bychom v podstatě říci, že by každý členský stát si to mohl i nadále dělat tak, jak si to přeje. Já osobně si myslím, že bychom si měli vytknout v Evropě velice sebevědomé cíle, co se týče čistoty vzduchu. Do roku 2020 chceme eh, dosáhnout značného snížení znečištění vzduchu, zejména co se týče oxidu síry, oxidu dusíku a tak dále. A já bych chtěl jasně říci, že těchto cílů na čistotu které se týkají čistoty vzduchu, nedosáhneme, pokud nebudeme mít pokrok v oblasti průmyslových zařízení. Co se týče kvality vzduchu, velice často hovoříme o dopravě, ale měli bychom si uvědomit, že co se týče dopravy, tak zde už potenciál na snížení příliš nemáme. Ale tento potenciál existuje právě při průmyslových zařízeních a proto je velice důležité, abychom v oblasti průmyslových zařízení dosáhli jednoznačného pokroku. Proto jsem ve své zprávě navrhl velice radikální opatření. Samozřejmě už z rady mi přišly odpovídající reakce a také od některých zástupců průmyslu, které zde i máme za, v sále. Já jsem tam vyškrtla takové ty národní plány, protože ve smysle, ve smyslu ideji jednotného trhu si myslím, že je to něco velice kontraproduktivní. Tyto přechodné národní plány říkají, že ty spalovny, které mají povolení od před rokem 2002, že tyto nemusí dosáhnout těch cílů, které jsme si vytkli pro rok 2020. A dále je tam vyjmuta výjimka, která se týká spalovem, který mají pouze 2020 tisíc provozních hodin, že také pod ty cíle nespadají. Já si myslím, že to není správné, není to správné vůči státům, které se snaží dosáhnout těch cílů a kritérií a které dokonce uplatňují požadavky i v rámci starých spaloven. A mám se i takový průmyslově politický argument. Je velice zajímavé pozorovat to, že největší odpor proti přísnějším kritériím přichází zejména z těch členských států, které o sobě nemohou říci, že mají konkurenceschopný průmysl. Je to zajímavé. Jsou to právě ty členské státy, které mají velice silnou průmyslovou páteř, jsou schopni konkurovat svým průmyslem na mezinárodním trhu a právě tyto členské státy dodržují standardy u spaloven. A proto já bych chtěl opravdu, abychom měli všichni stejné cíle a aby se nám podařilo spojit průmyslově politické cíle s cíly ekologickými. A to právě se nám pomoří pomocí nejlepších dostupných technik a také, když tedy budeme dodržovat ta kritéria směrnice pro spalovny. Již na začátku jsem říkala, že to bude obtížné, protože když se podíváme na diskuze, které probíhají v radě, tak eh, jasně vidíme, že se tam příliš mnoho neděje. A chci zcela jasně říci, že je problematické, když eh, předsednictví rady zde vlastně se snaží nějakým způsobem působit v parlamentu, i když zatím ještě nic rozhodnuto není. Myslím si, že to opravdu není ten přístup, jak by se mělo vytvářet zákonodárství a rozhodně to není to, čím nás pověřili naši občané. Je mi jasné, že to bude obtížné, ale chci říci, že já jsem ochoten přistupovat na kompromisy, ale chci také říci, že ve druhém čtení budeme důvěryhodní pouze v tom případě, když proti postoji rady předložíme silný postoj parlamentu. a bude to opravdu záviset na práci zpravodaje a stínových pravodajů. Musíme využít příští týdny k tomu, abychom učinili to, co jsme již učinili v rámci prvního čtení, totiž musíme naléznout široký kompromis, který samozřejmě zohlední všechny různé zájmy, ale zároveň bude mít cíl a ten cíl bude spočívat v tom, že to opravdu se budeme snažit nějakým způsobem omezit a zpříznit, zejména ty minimální standardy, ty spalovací zařízení. Na tomto místě bych skončil a opravdu se velice těším na příspěvky kolegů, na jejich názory a jistě ještě dostanu prostor na jejich podněty odpovědět. Děkuji kolegovi Kramerovi za to, že nás uvedl do důležitého téma eh, ekologické legislativy na evropské úrovni. Směrnice byla vydána v roku 1996 a to znamená, už je to téměř 15 let. A revize byla předložena proto, protože komise zjistila, že tato směrnice se neprovádí správným způsobem. Není to uspokojivé. Není uspokojivé, jakým způsobem členské státy nakládají s těmito předpisy, pro které se vlastně sami rozhodli. Kvalita ovzduší, čistá voda, to jsou velice důležité věci. Víme, jaké dopady to potom může mít na zdraví lidí, především dětí a potom také jiných lidí. Mohou z toho vznikat například eh, různé plicní onemocnění, o tom už jsme tady hovořili mnohokrát a bez pochyby není dobrým příkladem přijímat eh, předpisy, které potom nikdo nedodržuje. V tuto chvíli se to tedy zkoumá a tento výbor musí rozhodnout o tom, jakým směrem se dále budeme ubírat. Vy jste k tomu předložil text a o tom teď budeme jednat. Slovo udělím koordinátorům předtím, než se dostanou ke slovu další. Takže slovo má paní Gardini, EPP. Sí, grazie. Grazie, presidente. Io ringrazio... Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat panu zpravodaji, který odvedl skutečně vynikající práci. Ačkoliv musím říci, že tady uvedl určité aspekty, se kterými nesouhlasím. Pokud se ovšem budu vyjadřovat obecně, tak musím říct, že pokud jde o dopravu, tak mám úplně jiný postoj. To je asi oblast, kde výbor pro dopravu naplánoval snížení 21 hm, v roku 2000 45. Nesouhlasím také s tím, co si pan zpravodaj myslí o tom společném stanovisku. Eh, hovoří o tom, že to jsou samé výjimky. Ano, je tam mnoho výjimek, protože rada se samozřejmě snaží odůvodnit to, kde, kdy se povolují nějaké výjimky. Ale měli jsme možnost o tom diskutovat na setkání tří zpravodajů. Myslím si, že bychom však měli mít na paměti, že bychom tady neměli používat stejné argumenty jako během prvního čtení, protože se samozřejmě změnil kontext. Asi 50 Evropského parlamentu se změnila po volbách a také složení rady se změnilo. Takže se vlastně změnila i situace, pokud jde o jednotlivé zájmy, o společné stanovisko. Společné stanovisko bylo schváleno bez problémů, ačkoliv čtyři země se nejprve politicky negativně vyjádřili ke společnému stanovisku. A to souvisí právě s tím, že si uvědomujeme, nebo celkově, že je tady to vědomí, že zápolíme s hospodářskou krizí, která je závažnější, než jsme si původně mysleli, nebo trvá déle a to nás vede k tomu, abychom tady postupovali opravdu velice opatrně. Chtěla bych říci, že text rady je pro, podle mě dobrým východiskem pro další jednání. A myslím si, že bychom mohli usilovat o schodu během druhého čtení. Pokud by se nám to nepodařilo, tak si myslím, že by to bylo znepokojivé. Dohoda během druhého čtení to by měl být jeden z našich cílů. A Teď k Evropské bezpečnostní síti European Safety Network. No, toto rada odmítla a jak se ukázalo, tak to odmítá i komise. Komise tento přístup nepovažuje za reálný a to se ukázalo již během prvního čtení. A to z nějakých konkrétních důvodů. Komise si myslí, že není k dispozici dostatek pracovníků na to, aby se zvládla takto náročná úloha. A ty příslušné útvary nebo orgány, které by měly provádět studii, tak, aby se vlastně stanovily pro každé jednotlivé odvětví emisní hranice, emisní limity. Bylo by to velmi nákladné. Německo je ještě velice efektivní, oni samozřejmě zřídili takovou síť, ale i tam to trvalo asi deset let, než dospěli k nějakým výsledkům. Takovýmto přístupem by dosažení konkrétních cílů mohlo být vlastně ještě oddalováno. A přitom ty konkrétní cíle, to je to, oč nám jde. Eh, na úrovni komisy bude potřeba ještě dalších věcí, aby se přeskoumalo eh, aby se přeskoumaly nejrůznější věci a všechno by se to ještě protahovalo a odkládalo. A pokud nám jde opravdu o to, aby tyto cíle byly konkrétně v realitě dosaženy, tak si myslím, že toto asi není úplně ten nejrychlejší přístup. A taká nová verze té evropské bezpečnostní sítě, kterou tady uvádí pan zpravodaj, i to by vlastně, nebo tam vlastně byly, byly stanoveny určité minimální požadavky pro některé oblasti. Komise by to musela vždy konkrétně vypracovat na základě různých ekologických odhadů nebo studií, eh, emisních hodnot. I to je podle mého názoru přístup, který není příliš účinný a není rychlý. Takže já si myslím, že to není ideální. A i v této druhé verzi vidím výrazné nedostatky. Mohlo by například dojít k znevýhodnění některých odvětví, pro některých by se stanovily minimální hodnoty, pro některé ne a mohly by vzniknout také nevýhody pro některé členské státy. Komise by měla příliš velký prostor, kdyby tedy komise si vybrala, které ta, která ta odvětví by tím měla být dotčena a která ne a navíc by mohlo docházet ke zneužívání ze strany podniků, protože podniky by záměrně se mohly vyhýbat dodržování toho, té směrnice a mohly by čekat na to, až komise vlastně eh, je odhalí a vyvodí z toho důsledky. Ráda bych využila tuto příležitost, abych se k tomu takto vyjádřila a potom položila otázku také v přítomnosti tedy komise. Zajímalo by mě, které branže by komise tady vybrala. A zajímalo by mě, jestli komise nesměnila svůj názor, pokud jde o to, co tak vehementně zastávala během prvního čtení. Zajímalo by mě, jestli je komise nyní otevřenější a jestli v tom druhém znění, v té druhé verzi, vidí nějaké změny, které by vlastně zprůchodnily tu cestu k takovému řešení. V každém případě je podle mě potřeba, abychom si stanovili nebo abychom dosáhli především konkrétních cílů. A u této metody mi především vadí to, že je příliš zdlouhavá a než by dosáhla konkrétních výsledků, tak bychom si na to opravdu dlouho počkali. Eh, měli jsme první směrnici eh, IVU. a Snažili jsme se jít tou cestou. Možná, že některé cíle už jsme dosáhli. Takže tady mohu říci, že 27 členských států přeci jen těch redukcí dosáhla určitých cílů, nějaké výsledky už máme a to je něco, co bychom rozhodně měli uznat. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že ta hluboká hospodářská krize které čelíme, by nás měla vést k tomu, že budeme opravdu postupovat zodpovědně a opatrně. Nemůžeme předstoupit před členské státy a říct, že tady máme tento problém a že tato legislativa povede eh, k ztrátě pracovních míst. Completely out of time. Musím vás přerušit, protože eh, nemáme až tolik času. Prosím, dokončete svůj příspěvek. To jste mi ale neřekl, kolik mám času. Takže velice stručně, pane předsedo. Dovolte, abych eh, ještě jednou zopakovala, že flexibilita je tady tím, na čem záleží a zpravodaj přiznává, že flexibilita je nám zapotřebí. Ta flexibilita je již zakotvena v té stávající směrnici a pokud budou nějaké výjimky, tak um, musí být ospravedlněné. Já bych ráda, aby, uh, aby uh, rada informovala komisi o výjimkách, které uděluje a z jakých důvodů je uděluje. Také ty národní přechodné plány jsou důležité. Eh, máme 20 lidí plus komise, komisi plus pravodaje a čas běží, eh, takže já bych navrhl, aby koordinátoři měli k dispozici 4 minuty a poslanci 2 minuty. Jinak nestěneme pořád jednání. Takže děkuji. Ade Westlund a běží časomíra. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za skvělou zprávu eh, ze strany pana zpravodaje. Je mi jasné, že jste se, pane zpravodaji, snažil co nejvíce držet té pozice Evropského parlamentu z prvního čtení. Zatím jsem se uh, nemohla pobavit o této zprávě se svými, se svými kolegy eh, v politické skupině. Předchozí eh, řečník hovořil o obtížném aplikování eh, této směrnice a o dopadech na lidské zdraví. Podle mého názoru záleží opravdu na tom, aby podniky a společnosti dodržovaly velice přísná kritéria ochrany životního prostředí, čili aby používali tzv. zelené technologie. Také je to důležité z hlediska zachování pracovních míst. Musíme dodržovat základní pravidla a zároveň podpořit investice do zelených technologií. Ale musí tady v tom být eh, větší jasno. Pan zpravodaj také uvedl, že musíme mít jasná kritéria především pro udělování výjimek. To je jedna z věcí, kterou považujeme za nejdůležitější. Článek 15.4c je mi trochu podezřelý. Pokud eh, hovoříme o porovnání cen a dopadu na životní prostředí, tak velice těžko chápu, eh, proč se k tomu eh, opět vracíme, k této otázce. Podle mého názoru musíme stanovit eh, ambiciozní limity emisí. V některých případech výjimek se jedná až o 90% pokrytí eh, toho průmyslu, toho odvětví, které eh, emituje CO2. V Británii vidíme, jak eh, funguje ten program omezování emisí. Jsem velice ráda, že zpravodaj rovněž zmiňuje zrušení některých výjimek víme, které jsou příliš eh, velkorysé. Některé ty výjimky mají eh, za následek eh, velice nepříznivý do, mm, mají velice nepříznivé dopady na lidské zdraví. V, hovoří se také o megawatech výkonu. Měli bychom také zmínit efektivitu malých a středních podniků. Přirozeně všechno má svoji cenu. Dneska jsou to daňoví poplatníci, kteří eh, platí za to, že se životní prostředí eh, musí zlepšit. A je potřeba i tento faktor vzít v úvahu při výpočtu nákladů. A poslední věc je důležité, abychom měli velice jasnou pozici pro budoucí vyjednávání. Musíme hovořit o zásadách eh, udělování těchto výjimek, jako vedl pan zpravodaj, a v předchozích diskusích jsme již hovořili o těchto bodech. Já jsem netušil, že ten první příspěvek bude tak dlouhý. Bas eh, Ekut za zelené. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu Kramerovi za jeho práci, kterou doposud odvedl, eh, pokud je tento dokument. Je dobré, že začalo to druhé čtení, už bylo na čase. Vejdu se do těch čtyř minut, takže nemusíte se bát, pane předsedo. Já bych tady rád zdůraznil následující věc. Pokud se podíváme na současnou situaci v Evropě, tak existují ohromné rozdíly v implementaci směrnice IPPC. V Nizozemí, v Německu je tomu jinak než v Británii. Ty rozdíly mezi jednotlivými průmyslovými zařízeními eh, jsou ohromné, ale je to zbytečné, poněvadž ty používané techniky jsou víceméně stejné. Vzhledem k existenci a dobrému fungování vnitřního trhu by tady eh, měly být stejné podmínky a měly by být přísnější pro všechny. Směrnice IPPC vyžaduje přepracování a musí zajistit eh, stejné podmínky pro všechny podniky v Evropě. A proto je důležité, aby ty možnosti udělování výjimek byly minimalizovány. Je jisté, že i potom bude trh fungovat. Určitě e, není náhodou, že i společnosti usilují o e, nová pravidla. Pokud hovoříme o nákladech e, na provedení, provádění těchto nových technik, tak bych rád zdůraznil, že tady jsou možnosti, které se otevírají v oblasti inovací. Je stimulován rozvoj a výzkum, výzkum a vývoj. Je tady potenciál pro eh, společnosti, které vyrábí ekologické výrobky. A pokud se podíváte na posouzení eh, dopadů ze strany komise, tak oni hovoří o nákladech, ke kterým k jejich snížení eh, dojde v oblasti z eh, zdravotnictví. Bude to 65 miliard ročně. To jsou věci, které musíme brát eh, v úvahu, pokud hovoříme o příležitostech, které se zde otevírají na základě přepracování směrnice. Pan zpravodaj ví, že jej podporujeme v té snaze minimalizovat udělování výjimek. Pokud jde o ty národní přechodné plány pro velké splavací zařízení, tak eh, to tam zakomponovala rada a s tím nesouhlasíme. Myslím, že také záleží na tom, abychom přepracovali ten eh, text, pokud jde o udělování výjimek Eh, chceme tam mít eh, časová omezení pro tyto výjimky, pokud jde o velké, velká spalovací zařízení. A nesmí tady být eh, příliš velký rozdíl mezi ekonomickými náklady a přínosem pro životní prostředí. Myslím si, že zpravodaj se ubírá správným směrem a my bychom chtěli ten, v tom textu zdůraznit právě ty dva body, které jsem teď zmínil, protože to je pro Evropany opravdu důležité a přesně jsem se vešel do těch čtyř minut. Martin Kalanan? Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu zpravodaji za jeho práci a také za jeho spolupráci se stínovými zpravodaji. Bylo to velice přínosné, pokud jde o ta témata, která zmínil ve své zprávě. Myslím si, že tam je spousta dobrých věcí, souhlasím s ním, eh, pokud jde o vypuštění eh, těch úvodních ustanovení o obchodování s povolenkami. Já si nemyslím, že tento systém přispívá ke snižování emisí pozměňovací návrh 14, tam jde o stanovisko k těm referenčním dokumentům o nejlepších eh, osvědčených technikách. Pokud jde o témata, se kterými s ním nesouhlasím, ve kterých s ním nesouhlasím, nesouhlasím s tím pozměňovacím návrhem 16 a 17, eh, pokud jde o znovu zavedení doložky o evropské bezpečnosti v síti. Především jde o ten způsob, jakým navrhuje vytvoření této sítě. Pokud je o ty minimální požadavky, tak to by mělo být předmětem předmětů spolurozhodování a v, eh, v rámci komentologie, tak jak pan zpravodaj navrhuje. Také mi trochu vadí pozměňovací návrh, který mění kritéria pro výjimky. Eh, jsou tam nejprve, byly tam uvedeny k, eh, výjimečné případy a to bude obtížné. Myslím, že by tam měla být větší flexibilita. Také mi vadí eh, vypuštění eh, té zmínky o národních přechodních plánech. Já chápu jeho pohnutky, ale vím, že v řadě členských států to vede k opatřením, která Eh, vedou k výstavbě eh, nových plynových spaloven, které eh, potažmo opět zvyšují emise CO2. Myslím, že by mělo být podniku umožněno, umožněn větší prostor pro to, aby produkovali energii s nízkouhlíkatými emisemi. Tady bych rád, aby zpravodaj ještě přehodnotil svůj přístup. Na závěr bych eh, rád navrhl eh, znovu zavedení nebo zmínku o těch zdravotnických eh, zařízeních, která byla zmíněna již v tom prvním čtení. Takže děkuji. Joe Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný. Samozřejmě zde máme jisté nesladěné postoje, co se týče toho, co předložil pan zpravodaj. S něčím tedy nesouhlasíme, ale v zásadě, v zásadě souhlasíme. Zejména sdílíme jeho přání, aby emise těch velkých zařízení, zejména těch velkých spalovacích zařízení, byly omezeny. V rámci jedné otázky se odchylujeme od zpravodaje. To se týká možnosti, například ty tržní instrumenty využívat tržní instrumenty pro například emise NOx. My bychom toto, tuto možnost rádi vypustili. Podle našeho názoru by jsme se spíše měli soustředit na to, aby jsme měli mezní hranice pro skleníkové plyny. To je tedy nejdůležitější, protože právě s ohledem na současný rozvoj obchodu s emisemi je to důležitá věc. Měli bychom opravdu omezit emise skleníkových plynů. Na to bychom se měli soustředit a neměli bychom se soustředovat na budování systému ETS. Pozitivně hledíme na ty věci, které zpravodaj vypustil. A co se týče článku 15, té flexibility, já zcela chápu, že je nutné, abychom stanovili jasná kritéria pro výjimky. Na druhé straně Ovšem musíme také zohlednit, že není možné, aby ta kritéria byla příliš přísná, protože tímto způsobem bychom tu flexibilitu v podstatě odstranili. Ale my musíme zohlednit, že situace v jednotlivých členských zemích je velice odlišná. Máme zde územní specifika, ekologická specifika, celou řadu specifik, které je důležité zohlednit. Návrh zpravoduje tedy flexibilitu neruší, ale přesto si myslíme, že pravděpodobně k určitým otázkám ještě předložíme pozměňovací návrhy. Jsme velice rádi, že se veřejnost podílí na rozhodovacím procesu, toto vítáme. Ale máme stále výhrady, které se týkají právních aktů v přenesené pravomoci a právě toho stanování kritérií. My jste, nejsme proto, abychom se měli obecnou úpravu s aktiv přenesené pravomoci a i v rámci této problematiky budeme mít pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Rost tady není, takže se nyní dostáváme k dalším řečníkům. Pan Vaceka dvě minuty a začne Karl Heinz Florenc. Děkuji pěkně. Pokud si přečtete dokument komise a potom to, co z toho udělala rada, tak eh, člověk vystřízlivý. A poté, co jsem pozorně poslouchal, tak můj hněv ještě vzrůstá především vůči komisi. Komise eh, řadu let eh, přihlížela tomu, že v některých eh, eh, státech jsou překročovány limity až desetinásobně. A pokud komise nedo, neplní svoji eh, kom, úlohu dozorčího útvaru, tak navrhuji toto. Evropský vnitřní trh je největším eh, trhem na světě, ale do tohoto trhu patří také eh, určitá pravidla upravující ochranu životního prostředí. Ta pravidla nemusí být vyhrocená, ale eh, měla by být dodržována na rozumné úrovni, takže to je výčitka vůči komisi. Já navrhuji, aby eh, komise stáhla ten, eh, tu zprávu. Dostáváme se zpět eh, do doby kamere. Máme tady průmyslové zařízení, mezi kterými je rozdíl až v 500 násobku jejich emisí, takže pokud jde o komisi a radu, aby měli odvahu a stáhli ten dokument. A kolegovi Kramerovi mohu pouze pogratulovat k tomu, že z toho udělal vůbec to nejlepší, co bylo možné. Já už jsem měl dávno říci, že eh, uzavírám seznam eh, přispěvatelů. Eh, to dělám teď. Dávám slovo panu Ouskému poděkovat eh, Helmutu Kramerovi za, za eh, výbornou zprávu. Eh, a dovolte mi na začátku říct, že 30 let bydlím ve městě, ve kterém vyrůstaly moje děti a které je zřejmě evropskou raritou, protože je obklopeno čtyřmi tepelnými elektrárnami ze všech stran. Takže věřte mi, že jeden z důvodů, proč jsem se před 20 lety dostal do politiky, byla čistota ovzduší. Eh, přesto, anebo, nebo právě proto si dovolím nesouhlasit s některými výroky, které zde zazněly, protože i naší snahou bylo ten vzduch co nejrychleji vyčistit a dovolte mi říct, že elektrárenské společnosti odstranili přes 90 kysličníku síry a téměř 50 kysličníku dusíku. Přesto to není dost, přesto stále neplní když někdo hovoří o tom, že máme všichni k dispozici stejné technologie, tak je to pravda, ale nemáme k dispozici stejné zdroje. Česká republika, podobně jako Polsko nebo Bulharsko, je vyloženě závislá na uhelných elektrárnách a, a nyní potřebujeme nějaký čas na rozhodnutí se. Vyměníme je všechny za ty plynové, spolehneme se na, na energetickou bezpečnost ve vztahu k Rusku, protože nemáme jiný zdroj. Eh, nebo přejdeme na jadernou energetiku, anebo jenom vyčistíme ty uhelné elektrárny. A to je důvod, proč bych se velmi, velmi přimlouval za to, aby, aby přechodné národní plány zůstaly zachovány, aby mohla proběhnout i společenská diskuse na toto téma a life limit derogation byly, byly také zachovány eh, v celé této normě. Dovolte mi na závěr říct, že když se dnes zeptáte v mém městě, zdali si přejí o něco čistší vzduch anebo uzavření těchto energetických zdrojů, všichni eh, budou raději ze sociálních důvodů volit o něco horší vzduch. Děkuji vám. Sie waren ja mit den Betreibern bei mir und die haben ihr... Ano, eh, byli u nás i vaši provozovatelé a předložili plány, které vlastně jsou časově posunuté. Další řečník, děkuji pane předsedo, já si myslím, že pan zpravodaj tady odvedl opravdu vynikající práci, já bych mu chtěl pogratulovat a chtěl bych také apelovat na komisi, Eh, tak jak to tady říkal také Karl-Heinz Florence. Já si myslím, že je na komisi, aby definovala nějaký evropský standard a aby úsilí ze strany parlamentu podpořila, tedy to, abychom měli aspoň do určité míry podobné standardy, pokud je o emise. Komise je k tomu také zavázána smlouvou, naprosto jednoznačně. A je škoda, že členské státy tady mají tak málo ambicí a vlastně tady se snaží navrtat stále větší díry do toho eh, švýcarského ementálu, který tady máme. Takže všem nám musí jít o čistotu vzduchu a eh, musíme potírat emise, to znamená, potřebujeme mít eh, určité pokud možno srovnatelné standardy pro všechny evropské občany není možné, proč by lidé, nebo není eh, vlastně eh, žádný důvod, proč by na jedné straně hranice měli mít lidé nějaký jiný nárok na zdraví než na druhé straně hranice. Takže já bych chtěl, aby z toho prvního čtení bylo do toho druhého zachráněno co nejvíce. Já si myslím, že to by bylo v duchu smysluplné evropské politiky. A myslím si, že společné stanovisko, které bylo předloženo, má několik pozitivních bodů. To musíme samozřejmě také uznat. Jsou tady určité věci, pro, které kráčí ve směru těch společných ekologických standardů, ale ta výjimka v 15.4 ta by měla být podrobněji definována. Členské státy by měly jednoznačně říci, proč a kde udělují výjimky a jaké časové limity tam k tomu existují. To musí být jednoznačně řečeno, potřebujeme také plán, jakým způsobem postupně ty výjimky odstranit, protože je omylem donívat se, že ze špatných ekologických standardů dospějeme k lepší konkurenceschopnosti to je to stejné, eh, jako když chcete eh, ochladit nějakou místnost a proto otevřete dveře do lednice. Eh, takže to nemá smysl. Děkuji. Děkuji, Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za to, že velmi dobře vytyčil ten hlavní problém a ty široké výjimky si myslím vytváří velice eh, nerovnou situaci v členských zemích, to znamená nerovnou hospodářskou soutěž a je to menší úroveň ochrany ovzduší než to, co bychom mohli. Takže si myslím, že musíme zajít ještě dále. Je potřeba lépe eh, tady vymezit ty možnosti výjimek, je potřeba tady mít eh, také ten střednědobý eh, dopad a potom znečištění vzduchu, vody, pokud je to pro ty místní podmínky potřeba, tak tam to blíže vymyslit, vymezit. Nesmí to ovšem vést ke zhoršování sociohospodářského dopadu. Je potřeba ale respektovat eh, životní prostředí a sraví a musíme třeba eh, tady také eh, dělat různé hospodářské hodnocení. Nesmíme tady mít další výjimky pro ty velké spalovny a tím budu končit. Musíme lépe chránit půdu, já si myslím, že tady jsme příliš nepokročili v radě ministrů 15. Eh, v této věci a potom tady byl návrh eh, vycházet z budoucího použení půdy, to znamená, když ta půda má využít eh, pro průmyslové účely, tak co by tam s tím ten majitel měl udělat a tak dále. Takže já si myslím, že zkrátka musíme mít větší nároky a větší ambice a musí se to odrazit v tomto textu. Děkuji. Merci beaucoup. Boguslav Sonik. Chciałbym poprzeć stanowisko koleżanki Guardini, która... Rád bych nyní podpořil postoj kolegy Godínyho, protože poukázal na kontext naší diskuze, a to je totiž hospodářská krize. A tváří tvář v této situaci bychom měli podpořit společný postoj rady a ten kompromis, který jsme v rámci něho dosáhli. Chci se zmínit o stránku 34, o ústředním systému tepelních elektráren. Některé analýzy, které se týkají emisí, poukazují také na nebezpečí jakéhosi protichodného výsledku, totiž že je možné, že dojde k dezintegraci celého tepelárenského systému a bude to mít negativní dopady a to není jistě naším cílem. To jsou věci, které budou vlastně důležité až po roce 2024. Energetický sektor má svou vlastní bezpečnostní politiku a v mnoha členských zemích se zakládá na uhlí. A pokud by jsme tedy od udhylí se odchýlili, tak by to achutně ohrozilo energetickou bezpečnost mnoha členských zemí. Proto jsem pro národní přechodné plány. Jistě nikdo z nás nechce žít ve znečištěném prostředí, ale přesto bychom měli poskytnout jednotlivým zemím možnost časový prostor pro dosažení jejich cílů a ekologických cílů je možné dosáhnout eh, také přechodnými lhůtami, ne pouze přísnými kritérii. A je důležité, aby jednotlivé země měly možnost pro vlastní manévrovací prostor. Protože takovýto přechod, takovéto přechodné období může být účinnější v rámci dosažení společného cíle čistoty než vlastně přísná kritéria. Samozřejmě nové členské země se jistě nachází ve specifické situaci, to je jasná věc, ale směrnice existuje od roku 96. Hospodářská krize přišla, odešla, jak je to s každou krizí, i tato hospodářská krize někdy odejde. To je samozřejmě argument, který se zde vždy objevuje, pokud eh, se jedná o investice. Samozřejmě je to problém, ale nemůžeme to vždy eh, vlastně ubít takovýmto argumentem. Prosím, Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. protože zde byl komentován můj příspěvek, tak se k tomu chci vrátit. A chci říci, že není možné spochybňovat mou argumentaci. Já prostě jenom říkám, že je potřeba mít ty přechodné plány a že je důležité dovolit, umožnit, aby byl vytvořen důvěryhodný investiční plán a tímto způsobem bylo dosaženo cílů, které my všichni chceme. Já nechci, abych se vypadal jako nějaký lobista, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s Matinem kalendarem Eh, on se zatím nestal snílkem. My jsme se snažili z něj snílka udělat, ale nepodařilo ne, se to. Dva body, které se týkají Británie. Otázka uh, umožnit uh, elektrárnám, aby fungovaly po určitou omezenou dobu, aby splňovaly uh, tu směrnici o velkých spalovacích uh, zařízeních. Elektrárnám se vyčítá, že neinvestovali do svých uh, čistících zařízení, uh, takže nemohou uh, žádat o přidělení výjimky. Otázka je, jestli uh, je lepší, aby ty velké elektrárny pracovaly po omezenou dobu, nebo zda je nahradit novou generací uh, elektráren, které, kde by se využíval eh, skladování eh, uhlíku. Eh, rád se vyslechnu náměty tady k té otázce. Za druhé, pokud jde o ty standardy emisí, tak to mě velice zajímá. Já si nejsem zcela jist, možná by to byl dobrý nástroj pro snižování emisí, ale nejsem si jistý, jestli je potřeba to zavádět na celoevropské úrovni. Existují nástroje, které by si členské státy přáli použít. Ta legislativa upravující obchodování s povolenkami neumožňuje v tom novém znění eh, žádné eh, žádné eh, limity pro ty velké, pro ty velké elektrárny. To je potřeba změnit, to je potřeba upravit tak, aby tady eh, byla větší flexibilita a já bych se eh, stavil za takovýto krok. Děkuji. Kriste Klas. Děkuji. Děkuji také zpravodaji za tu jeho pra, zprávu. Dostáváme se do druhého kola a jak už bylo uvedeno, tak jsou to Eh, velké průmyslové eh, podniky, které nejvíce znečišťují. Já děkuji především za to, že pan zpravodaj také myslel na ty malé podniky, eh, na ty malé znečišťovatele, kteří tak existují a Je tady také zmíněno zemědělství. Víme také, že ta směrnice o Eh, Dusičnanech eh, není dost, eh, dostatečná. Jsou tady také odpady ze zemědělských podniků, hnojiva. Pokud jde o nosnice, o další zvířata, tak tam musíme mít také Eh, důslední a ještě bych ráda poukázala na další problematiku. Jedná se o hraniční eh, hodnoty v eh, článku 5. I tady jsou tady protichudná tvrzení. Vezmeme si plynové turbíny ty se, eh, tam se nespaluje vždy jenom zemní plyn, ale někdy i eh, tekutá paliva. My jsme měli loni eh, problém s dodávkami plynu z Ruska, proto potřebujeme ty výjimky pro tyto turbíny. V příloze 5 se hodna, jedná o emisní hodnotu 90 mg. Pokud bychom dodržovali tyto limity, tak budeme spotřebovávat více strojů, než je efektivní a proto musíme uvažovat o tom, jestli bychom tady nenašli nějaký nějak schůdnější způsob, jak eh, i tyto eh, eh, maličkosti nedovedly ad absurdum. Děkuji. Dedros Kulat Kartis. Děkuji, pane předsedo. Oceňuji práci zpravodaje a vím, jakou měl obtížnou úlohu. Také oceňuji tu strategii vyjednávání, kdy se vlastně vrátil k té pozici z prvního čtení. Nicméně jsou tady problémy, které byly jmenovány ze strany eh, členských států a těm bychom se měli věnovat hlouběji. Dovolte jeden příklad, který je důležitý pro moji zemi. Máme čtyři nebo pět eh, elektráren eh, na hnědé uhlí, které musí být odstaveny do roku 2020. Pokud tomu tak bude, tak budeme muset investovat 1,5 miliardy euro aby bylo možné tyto elektrárny odstavit. To je absurdní mrhání penězi a zdroji. Musíme tedy hledat způsoby, eh, jak nepředělovat eh, pod eh, výjimky bezdůvodně, ale řešit legitimní problémy. To se týká i malých ostrovů, kde je zcela jiná potřeba energie. Ty ostrovy nejsou připojeny na celostátní síť. Je to problém v Řecku a je to problém jiný, než je v ostatních členských státech. Takže oceňuji tu práci, nicméně eh, musíme se věnovat eh, podrobněji těm přechodným obdobím, vyhnout se mrhání penězi a zdroji, které by mohla tato legislativa způsobit. Děkuji. Michel Rivazi? Ne? Tak Petr Líze? Děkuji pěkně, pane předsedo. Také svým jménem bych rád poděkoval zpravodaji. Nehovořím teď jakožto koordinátor, eh, to má pan Zebr. A jak jste si jistě všimli, tak zatím nemáme konečnou pozici v naší frakci EPP. Eh, možná je to stejné jako v ostatních frakcích. Eh, dva body bych rád zmínil. Takže bych rád Eh, potrhl to, co zmínil pan zpravodaj, pokud jde o cíle v eh, čistoty vzduchu v členských státech. Eh, ze strany parlamentu bylo tedy rozhodnuto, že chceme dosáhnout určité kvality ovzduší. Je tady ještě potenciál snižovat emise. Tady odporuji panu zpravodaji. Máme tady možnosti především pokud je o vybavení vozidel Eh, částicovými filtry a další možnosti snižovat eh, emise eh, dusičnanů. Ovšem někdy jsme svědky absurdních opatření, kdy se například odvádí doprava, ale není to k ničemu, pokud neuděláme něco i u těch velkých znečišťovatelů. Čím čím méně uděláme, tak tím uh, hůře na tom budou obce, pokud je o do, jaksi, uh, eh, zachování té čistoty ovzduší. Uh, Mnohdy slyšíme, že nelze zlepšit tu kvalitu vzduší jinak než s vedením dopravy. Minulý týden jsme vydali usnesení, pokud je o investice do udržitelných Eh, technologií a to je odpověď na eh, hospodářskou krizi. Já si myslím, že španělské předsednictví eh, se musí snažit. Dohoda v rámci druhého čtení, to je normální postup. Španělské předsednictví se ale musí nyní pustit do práce. Děkuji. Satu Hasi. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Pro všechny kolegy, především z politické skupiny EPP, bych ráda řekla, že musíme být eh, opatrní. Ráda bych eh, připomněla, že v minulém volebním období, když jsme vyjednali eh, legislativu o kvalitě vzduší, tak kolegové, kolegové především CPP uváděli, že aby byla dodržována kritéria pro čistotu vzduší, tak potřebujeme eh, právní akty, které budou upravovat činnost znečišťovatelů. A my máme eh, právní akt, který upravuje činnost znečišťovatelů, takže já, já bych ráda připomněla, že kolegové, eh, kteří eh, usilovali v minulém volebním období o přijetí legislativy upravující činnost znečišťovatelů, tak bych ráda řekla, že tady tu legislativu máme. A to právě v podobě směrnice IPPC. Pokud je o ta kritéria eh, emisí CO2, tak Chris Davis eh, také má k dispozici tu zprávu WWF. A já bych se eh, přimluvila za to, abychom i této směrnice využili k tomu, aby se neinvestovalo do nových tepelných elektráren. Děkuji pěkně. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji a poblahopřála mu k jeho návrhu. Nesmíme zapomínat na to, o co se při, tomto, eh, při této revizi jedná. Jde o jednotné standardy pro ochranu životního prostředí a zdraví a o vytvoření stejných eh, podmínek pro hospodářskou soutěž. Měli bychom posílit aplikaci nejlepších osvědčených technik v těch průmyslových pozicích a tyto osvědčené, tyto nejlepší eh, techniky eh, je právě potřeba používat u těch eh, průmyslových znečišťovatelů. V současné době je tomu tak, že komise v roce 2009 zahájila řízení pro porušení směrnice nebo nedržení směrnice v různých členských státech podle Evropské eh, ekologické agentury v Kodani jsou pouze tři členské státy, kde se správně aplikují ty techniky BAT. A existuje stále 1500 podniků, eh, které zatím eh, ne zavedly technologii, která by odpovídala těm největším osvědčeným technikám tak to nesmí pokračovat. Eh, pokud jde o emisní limity, tak eh, jsou tam rozdíly až v násobcích. To, ne, to vůbec není v souladu s tím jednot, s jednotným přístupem k ochraně zdraví a životního prostředí. Právě proto pod, eh, podporuji ty minimální požadavky, které Evropský parlament požadoval již v tom prvním čtení a zasazuji se. O tom mám ještě jednu větičku. Pokud je o ochranu půdy, tak bychom měli najít řešení, Já jsem velice skeptická, pokud je o dodržování těch eh, předpisů k ochraně, eh, k ochraně eh, půdy. Takže řekla jste, že ještě 6 vteřin, ale bylo to 16 navíc. Je jasné, že tady, pokud jde o ochranu zdraví a životního prostředí, eh, je potřeba učinit hodně. My víme, jaká je strategie EU 2020 a eh, z uhelných kamenů je zelená eh, technologie. V rámci vnitřního trhu chceme vytvořit stejné rovné podmínky pro všechny aktéry. Chceme, aby i elektrárny byly konkurenceschopné. Pokud by ty eh, přechodné plány byly příliš dlouhé, tak to bude proti konkurenceschopnosti. Tento přístup totiž nepomůže tomuto odvětví eh, v jeho konkurenceschopnosti. Eh, ty náklady se přenesou na veřejný sektor. Takže říkám, ano, můžeme v určitých výjimečných případech udělovat podmínky a v určitých případech také eh, můžeme udělit výjimky. Ale ten přístup, jak je tady navrhen, navržen, tak si myslím, že je kontraproduktivní, pokud jde o eh, konkurenceschopnost v rámci tohoto odvětví. Děkuji. Takže eh, jsme vyčerpali seznam e, přispěvatelů z e, tohoto výboru a nyní dávám slovo zástupci komise. Ja, guten Morgen. Entschuldigung, ich habe den Knopf nicht so schnell gefunden. Dobrá, promiňte, já jsem e, ne, tak rychle nenašla tlačítko od mikrofonu. Já bych se chtěla nejdříve připojit k těm, kteří poděkovali panu Krámerovi za jeho zprávu. I my si myslíme, že je to dobrá zpráva, je to dobrý pokrok, když se podíváme na to, co jsme měli v prvním čtení v celé řadě oblastí a myslím si, že to, co jsme slyšeli od členů parlamentu a členů výboru Envy, je velice povzbuzující. Když se podíváme nyní na postoj komise, tedy pokud bych ho měla vyjádřit, eh, postoj komise k těm příspěvkům, které jsme se slyšeli, tak musím říci, že ty věci, kterým se věnuje pan Kramer, jsou důležité a ráda bych se o nich zmínila. Jednak ta bezpečnostní síť, tam byly určité otevřené otázky. Komise vždy říkala, ano, tato koncepce existuje, Máme již asi 34 směrnice, kde máme ty minitální standardy, eh, spadaly by proto i ty spalovny. A proto rozhodně neexistují pohyby o tom, že pokud by k tomu případu došlo, tak by ty minimální, kdyby tedy ty standardy nutné byly, tak samozřejmě my ze strany komise je znovu navrhneme. Eh, v návrhu to explicitně uvedeno není proto, protože komise má právo návrhu, stejně tak, tak jako tak. A to, co zmiňuje pan Kramer ve své zprávě, jde určitě z našeho pohledu při nejmenším správným směrem. Je to takové, my jsme byli proti tému průřezovému přístupu, který by šel přes všechny odvětví, a to z toho důvodu, že to není správně únosné z hlediska administrace. Ale když se podíváme na ty návrhy, tak si myslím, že je zde určitě prostor pro novou diskuzi. Otevřela se vrátka pro novou diskuzi. Co se týče pružnosti a článku 15.4, který je stále takto zmiňován, tak já si myslím, že jak z hlediska ekologie, tak z hlediska konkurence se opravdu snažíme, aby nebylo těch výjimek příliš mnoho. Samozřejmě výjimky být musí, to je třeba uznat, ale na druhé straně to musí být opravdu výjimky a nesmíme dělat z výjimek pravidlo. A diskuze o tom, jak to tedy v textu potom přesně formulujeme, byly opravdu velice obsáhlé a intenzivní, také v radě a myslím si, že je možné ještě o tom i nadále diskutovat a dospět tak k kompromisu, který by měl podporu všech. Poslední bod, to je také velice často zmiňované, to jsou ty velké spalovny. Jistě znáte postoj komise k tomuto tématu. My jsme řekli, že se to týká přesně těch sektorů, který vždy pokulhávali za těmi standardy ekologickými. Uh, a je třeba tedy ty standardy zpřísnit. My si myslíme, že není třeba tento sektor, není třeba s ním zacházet jinak než ostatními sektory, tedy že v podstatě výjimky nutné nejsou. Ale při naší diskuzi s radou jsme viděli, že existují jisté věci, jistá témata, kterým se musíme věnovat i nadále. Není možné tak nějak přestat se jim měnovat a bohužel v určitých oblastech pravděpodobně bude ještě potřeba těch výjimek, takže o tom je třeba také hovořit a Myslím si, že ta výchozí pozice parlamentu je v podstatě velice blízko toho, co měla komise ve svém původním návrhu. Budu stručná. Chci opravdu pouze říci, že je to dobrý základ pro vyjednávání mezi parlamentem a radou. Já mě velice posvudilo, když jsem slyšela, že e, zde mnoho řečníků řeklo, že chtějí to dokončit v rámci druhého čtení. To je velice dobrý přístup a komise učiní vše, co je v jejich možnostech, abychom tohoto cíle dosáhli. Děkuji. Danke, Frau Wenning. Dann hat Holger Kramer nochmal das Schlusswort. Děkuji, paní Wenning. A závěrečné slovo bude mít Holger Kramer. Děkuji, paní, děkuji pane předsedo. Chtěl bych eh, zmínit to, co říkal pan Westend, tedy, že když při takto důležitých diskuzích o legislativě uh, Eh, se vlastně nějak překrýváme, nebo například tady často hovoříme také o nelegislativních textech, eh, co vlastně možná ani není tak prioritní, a omezujeme si dobu na diskuze o důležitých legislativních věcech, kde je obtížné se domluvit. A když někdo toho má mnoho, co chce říct, tak mu potom je zkrácen ten čas nebo je přerušen. A to si myslím, že by nemělo tak být. Teď, eh, pokud jde o tu naši věc, myslím, že toto je opravdu obtížné, je to taková kvadratura kruhu, aby jsme, protože jsem tady slyšel opravdu širokou škálu nejrůznějších názorů a bylo by velmi obtížné to sladit. Ale já bych opravdu vás chtěl vyzvat k tomu, že budeme muset naše pozice zblížit, pokud chceme radě něco rozumného předložit, protože druhé čtení to znamená, že potřebujeme kvalifikovanou většinu a k tomu vás potřebuju všechny včetně pana Kelenena a také té zmíněné řečnice. Bylo by velice dobré, kdybychom se dokázali pohnout a já bych se teď stručně vyjádřil pouze k některým bodům, kde jste mě přímo oslovili. Já si myslím, že hospodářská krize by tady neměla být příliš používána jako argument proto abychom se někam posunuli. Hospodářská krize zasahuje všechny stejně Týká se to i těch, kteří mají vysoké standardy a požadavky na, svá zařízení, tedy ekologické požadavky. Takže ta představa, že to nějakým způsobem ovlivňuje konkurenceschopnost, to je chybná představa, takže děkuji, to, děkuji tady panu Richardovi Zajkertovi za to, že to tady řekl. Potom eh, ty standardy, eh, ta diskuze tady je, už při prvním čtení jsme se o tom tak bavili a já jsem za to, abychom hovořili o efektivitě obchodování s emisemi, o tom, jestli je opravdu účinný, ale prosím, ne v rámci této legislativy. Sem to nepatří. IPCC eh, se netýká skleníků, IPPC se netýká skleníkových plynů. A ono by nás to vlastně odvádělo od té podstaty, o které jde tady. To znamená, eh, jde o ty eh, nejlepší dostupné technologie. Pokud bychom to tam měli v tom našem textu, tak by to schodu s radou tu dohodu ještě více stížilo. Potom bych chtěl udělat dva takové velice opatrné pokusy, abychom eh, tady se vydali směrem ke kompromisu. Paní Gardíny tady říkala, že já ve zprávě komisi poskytuju příliš velký prostor na vlastní úvahu, pokud jde o minimální standardy, o to, jak je má definovat. Dobře, tak můžeme tady diskutovat samozřejmě o tom postupu. Martin Kelehen tady hovořil o spolurozhodování, to je vlastně takový můj první návrh v této věci. Druhý můj návrh je, já samozřejmě chápu tady kolegy, kteří tady hovořili, vidím, že ten jeden už tady není. Takže zkrátka chápu to, že členské státy Pan Sonik, ano, je tady. Já chápu, že členské státy potřebují národní plány a musím říct, že tady nemám nějaké ostře vymezené pozice. Já bych chápal, že ty plány v nějaké modifikované podobě nakonec budeme chtít, ale potom eh, Ovšem budeme chtít, abyste souhlasili s tím, že se posuneme dál, pokud jde o ty minimální standardy. To po nich budeme chtít po členských státech. Potom ta poslední věta. Eh, jak se říká, tak tady, nebo vypadá to, že členské státy se tady nechtějí příliš eh, posunout vpřed. A tady musím se zastat komisi, protože ona samozřejmě je v takové pozici, že členské státy se třeba nechtějí pohnout. A my jako parlament tu malou vůli členských států musíme vyrovnat silnou vůli z naší strany a je na nás během druhého čtení eh, dát oproti pozici rady něco, díky čemu budeme moci s radou vyjednávat během druhého čtení a dospět k nějakému rozumnému výsledku. Já jsem velmi rád, že eh, tady paní eh, Wedding eh, tady o tom řekla něco takového, že se to neodmítá, že se to chápe jako krok správným směrem a já jsem rád, že snad bude možné se dostat vpřed. Děkuji vám za pozitivní podporu a chtěl bych vás vyzvat, k tomu, abychom konstruktivně pokračovali v této práci, která na nás čeká. Děkuji, eh, pane Krámere. Eh, ano, druhé čtení. Tam samozřejmě s tím souvisí určité lhůty. Maximálně budeme mít čtyři měsíce, jakožto parlament, poté, co společné stanovisko rady bude předloženo a tak se stalo v březnu na posledním plenárním zasedání a tím pádem eh, z toho vyplývají ty lhůty, které tady vidíte. Posměvací návrhy 23. března 12 hodin, potom hlasování 27. až 28. března ve výboru a potom hlasování v plénu v červenci. Takže máme tady pevně dané časové limity. Kolegové tedy se budou muset pustit do pozměňovacích návrhů a do příštího týdne je předkládat. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to jsou lehká vozidla a jejich emisní normy. A tady máme mana Martina Kelenena jakožto zpravodaje a já vidím, že průmyslové emise... Děkuji, pane předsedo, počkám minutku. Možná to není až tak zajímavé téma, takže lidé začínají odcházet. Možná počkejte chvilinku. Takže ostatní, kdo toto téma nemají zájem, mohou buď to odejít, anebo se uklidnit. Okay, I think we continue. Takže budeme pokračovat a vy, kdo odcházíte, prosím, čiňte tak potichu, tak, abychom mohli naslouchat svému zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Emise CO2 pro lehká užitková vozidla. Ti z vás, kdo se účastnili posledního jednání a kdy se hovořilo o emisích, o elektromobilech, emisích elektromobilů, tak eh, možná zažíváte dežavy, protože spousta těchto ustanovení eh, jsou, eh, je obsaženo i v tomto návrhu komise. V tomto návrhu je navržen limit 175 gramů CO2 pro lehká užitková komysla, což je asi 10 celkového trhu dopravních eh, prostředků. 175 gramů do roku 2016 a je tam fáze eh, od roku 2014 do 2016. Je to trochu kontroverzní, protože komise také navrhuje dlouhodobý cíl 135 gramů do roku 2020. Opět eh, ti, kdo tady byli minule, tak se vzpomínáte, že jsme měli i tehdy eh, dlouhodobý cíl. Je to návrh, eh, za který se stavím. Měli bychom dát výrobcům prostor, aby se rozhodli, kam budou směřovat, jakou technologii budou zavádět, eh, jakých limitů jsou schopni dosáhnout a mělo by to být do roku 2020. Je tady také otázka těch vlastních limitů. 135 gramů je ohromně ambiciozní cíl a já bych eh, rád věděl, jak eh, to, eh, to, to, mm, toto omezení nebo tento limit komise ospravedlení. snad eh, k tomu komise dospěla tak, že vzala ten limit pro osobní automobily a pomocí určitého koeficientu to převedla na ta lehká užitková vozidla. Je jasné, že eh, na tomto trhu je eh, silná převaha dýzlových motorů Takže bych rád věděla, k tomu komise dospěla. Potom je tady otázka takzvaných multistage vehicles. Spousta výrobců eh, prodává svá vozidla eh, v určitých eh, polotovarech, a v malých a středních podnicích se potom vyrábějí nástavby a, a stavby. A na tom se podní, podílí řada malých a středních eh, podniků. Takže potom ty emise, které produkuje to finální vozidlo, čili už eh, to kompletní vozidlo, nejenom to šasi a motor, které do toho původního eh, výrobce, ale to kompletní vozidlo je potřeba také vzít v úvahu. Takže tady je problém, eh, jak se ty emise potom budou alokovat těm eh, výrobcům na staveb. Ten dokument eh, není zcela uspokojivý a rada požádala komisi, aby vypracovala další dokument, který nám, doufejme, poskytne více informací, než máme nyní. Protože ty informace jsme zatím nedostali. Je tady také eh, navržena výjimka pro malé výrobce, kterou bychom měli podpořit. A také musíme zdůraznit, že eh, těto malí výrobci nejsou vyňati z těch opatření. Eh, jenom kvůli takto i těto malí výrobci maj, spadají pod ty ambiciozní cíle. Otázka superkreditu je také správně zařazena do, té, do tohoto uh, ustanovení. Je to také další stimul pro výrobce investovat do uh, nových technologií. Uh, spolupráce mezi výrobci je také umožněna a je tady ještě další věc. Otázka, jestli je možné, aby spolupracov, aby tak to je možné spojit nějakou regulaci pro Eh, vozidla a pro eh, lehká užitková užitková vozidla. Řada eh, těch lehkých užitkových vozidel vychází z, toho, z těch koncepcí osobních vozidel. Pokud je o finanční postihy, myslím si, že jsou velice vysoké pro případ nedodržení e, tohoto nařízení. Myslím, že tady je také určitý prostor zkoumat e, tyto finanční postihy, které se mi zdají příliš vysoké. Takže to jsou ty hlavní rysy tohoto návrhu. Již jsem se setkal s ostatními stínovými zpravodaji a děkuji za jejich spolupráci a těším se na další práci a doufáme, že přijdeme s eh, ambiciozním návrhem a také jsem zvědav na názor ostatních členů výboru na eh, tento návrh legislativního aktu. Děkuji, pane Klanané. Eh, kdo se ještě hlásí, jinak uzavřu ten seznam řečníků. Takže máme teď čtyři minuty pro koordinátory a dvě minuty pro ostatní členy. Pane Gábe? Děkuji pěkně za eh, tu velice jasnou eh, první zprávu. Já se také těším na spolupráci a myslím si, že společně představíme velice dobrý návrh. Je zcela jasné, že chceme přispět ke snížení eh, emisí CO2 i v tomto odvětví. Týká se to i lehkých užitkových vozidel. Jde o to, abychom jakožto Evropská unie dosáhly těchto cílů. Ale jde také o dopravce, eh, kteří nejsou eh, eh, součástí toho obchodu s emisemi. A lehké, lehká užitková vozidla zodpovídají asi za 15 veškerých emisí CO2. A proto jde tento návrh určitě správným směrem po loňské zprávě Evropské ekologické agentury. Eh, došlo o 29, 29, zvýšení emisí CO2 a eh, poté, kdy jsme se věnovali eh, emisím produkovaným osobním vozidly, musíme nyní Eh, mít i eh, akt pro lehká užitová, užitková vozidla a musíme postupovat realisticky, abychom tady stanovili eh, splnitelné normy. A proto musíme dbát na to, abychom tady měli právní akt, který bude brát v úvahu také ten právní rámec, který nyní je k dispozici. Lehká užitková vozidla používají především malé a střední podniky, řemeslníci, eh, které jsou také postiženy finanční a hospodářskou krizí. A ty právní akty, eh, které my přijmeme, nesmí vést k tomu, aby eh, kupní ceny vozidel nestoupaly nepřiměřeně Pokud se podíváme na ta čísla, pokud je o nové registrace, nově registrovaná lehká užitková vozidla, tak eh, tam to kleslo v roce 2009 o 24% a musíme také zabránit narušení hospodářské soutěže. Musíme dát stimuly směrem k ekologickým inovacím, podněty k superkreditům a v tomto ohledu jde ten e, návrh správným směrem, ale je potřeba to ještě zlepšit. Pan zpravodaj řekl, že tady je, existuje řada paralel k osobním vozidlům. E, jsou tam věci, které se aplikují stejně u užitkových vozidel jako u osobních vozidel. Ty kompromisy, které jsme dosáhli u osobních vozidel, můžeme aplikovat i pro lehká užitková vozidla. Ale nesmíme přelížet to, že komise, pokud jde o superkredity, eh, přenesla eh, tady ta ustanovení jedna ku jedné, přesto, že užitková vozidla mají vyšší hmotnost a jsou tam rozdíly, i pokud jde o finanční postihy. Pokud jde o ty finanční postihy, tak tam to nebylo přeneslo jedno jako jedné, pokud eh, eh, pokud je o překročení eh, těch emisí u užitkových vozidel, tak to stojí více, než pokud je to u osobních vozidel. Spotřeba je také argumentem při nákupu, který je potřeba brát v úvahu při, tady, při kupování užitkových vozidel ještě pár věcí k těm návrhům, které tady zazněly. Myslím, že bude dobré, pokud bychom i u těch eh, investic do eh, ekologie navrhli realistická opatření. Děkuji. Matias Kote. Děkuji, pane předseda. Martin Kellen mluvil o tomto déjà vu. Já musím říct, že když jsem viděl ten návrh eh, nařízení, tak eh, jsem se cítil stejně. Já bych si bývala přál, kdyby byla komise poněkud odvážnější v určitých eh, oblastech. Viděli jsme to třeba ve zprávě Sargony, že zpráva na to zareagovala i hned. Máme již první modely s úspor, co se týče paliv na trhu. A to vzniklo z důvodu nátlaku Evropského parlamentu. My jsme ten návrh na vřízení zlepšili. Já bych si přála, abychom i u této zprávy byli ambiciozní. A já jsem si přát, aby komise tam zapracovala do svého návrhu i jednoduchá opatření, například omezení rychlosti. Já si právě myslím, že v této oblasti lehkých užitkových vodel je možné pomocí omezení rychlosti velice jednoduchým způsobem šetřit palivo a tím redukovat emise CO2. Takže já bych rád si k tomuto vyslechl názor komise. Právě tedy k tématu omezování rychlosti. A býval bych si přál, kdyby pan předchozí komisař, pan Dimas, přejal naše návrhy, co se týče těch mezních hodnot. K tomu ovšem nedošlo. V radě máme určitou iniciativu několika členských států, snaží se zlepšit celý návrh, ale musím říct, že většina členských států by byla úplně nejspokojnější, kdyby ten návrh vůbec nebyl. A já musím říct, že pokud k tomu dojde, tak budeme nedůvěryhodní, zejména co se týče dalších klimatických konferencí. Proto je opravdu důležité, abychom tento návrh nařízení co nejrychleji implementovali a také ambiciozním způsobem ho implementovali. Protože právě v eh, oblasti osobních automobil máme již regulaci, kterou se nám podařilo posadit ještě v první čtení. A chci říci, že někteří výrobci se pak soustředují na lehká užitlová vozidla snaží se je v podstatě dostat do kategorie, snaží se tedy osobní vozidla dostat do kategorie lehkých užitkových vozidel a tím se jaksi vyhnou celé regulaci. A my jakožto parlament to musíme nějakým způsobem zabránit. Jsem velice zvědavý na to, co přijde ze strany pana Kelenena. A ještě chci jednou opravdu potrhnout, že je důležité, aby to byly smělé cíle, protože pouze pomocí nátlaku dosáhneme inovací. A návrh komise, který zde máme, tomuto duchu neodpovídá. A co se týče té křivky, tomu nárůstu té křivky užitkovosti, tak se chci zeptat, co se vlastně stane, když se trochu zvýší hmotnost vozidla, Samozřejmě, že tam hraje jistou roli i ten eh, náklad. A k tomu ještě jednu poznámku, to je vlastně eh, ten nárůst křivky. U výrobců, které se omezují jenom na určité typické typy vozidel, tak tam si myslím, že se jako zpráva také dosáhla toho, co jsme chtěli. Co se týče časových cílů, a či cílu těch gramů 175 gramů, to byl ten jeden cíl, 135 gramů, další cíl. Já si myslím, že těch 175 gramů není příliš smělý cíl. To jsme měli u zprávy Sarkonino velice podne, tam jsme to implementovali, komise to nyní navrhla. A já si myslím, že ta mezní hodnota 175 gramů je něco, co by se mělo ještě podrobit diskuzi. Protože pak by to mohlo dopadnout dobře je důležité, abychom i na příštích klimatických konferencích my jakožto Evropská umise a hlavně jakožto parlament mohli být důvěryhodní. A aby k tomu došlo, tak se opravdu musíme pustit do práce a jsem velice zvědavý na to, co nám bude prezentovat Martin Kelanen. Děkuji a nyní náš specialista na se Holger Kramer. Děkuji. Děkuji. Tentokrát ale opravdu nejde o eh, emise. Já nesouhlasím s mými předřečníky. Myslím si, že ten návrh, tak jak byl předložen, je ambiciózní a nemyslím si, že regulační tlak sám o sobě vytváří inovace. Inovace vznikají konkurencí na trhu, eh, kde spolu různí eh, soutěžitelé soutěží o ty nejlepší Eh, myšlenky nebo inovace a možná někdy je dobrá podpora ze strany zákonodárce, takže tady bychom mohli možná na pomoci. Já bych se chtěl omezit na některé body, já nechci opakovat to, co tady už zaznělo. Já si myslím, že musíme mít na paměti především to, eh, že u užitných vozidel se kupující Eh, vlastně eh, řídí jinými motivy než eh, u osobních automobilů. Jsou to především pracovní pomůcky, především pro malé a střední podniky a tam náklady za pracovní prostředky už dosud nebo už v této chvíli hrají důležitou roli to je možná věc, na kterou se ten kupující dívá nejprve. Možná, že až na druhém místě, pokud člověk eh, sleduje kapacitu nebo spotřebu. Takže teď je to velice důležitý argument, ta cena, silnější než u osobních automobilů. Je to důležité tedy proto, aby mohl ten výrobce uspět na trhu. Eh, je tady cíl 2015, ale já si myslím, že tady o tom nemusíme příliš dlouho diskutovat. Měli bychom se postarat o to, aby to takto ambiciozně bylo také implementováno, ale ten dlouhodobý cíl. Eh, tady k tomu mám otázku. Rok 2010 je to vůbec 2020 eh, je to dlouhodobý cíl? je to mé. A když se podíváme na lehké, lehká užitková vozidla, tak oni se také déle vyrábí než osobní automobily. Takže my tady hovoříme o dlouhodobém cíli, který se týká spíše dalšího výrobního nebo produktového cyklu. A já si říkám, je to dobře rozmyšlené, eh, je tady někde nějaké posouzení dopadů, ve kterém bylo eh, posouzeno, jak to bylo dosaženo? Pokud bychom do roku 2010, a já mám určité pochybnosti, jestli bychom nedosáhli ty elektromobility, kdybychom eh, v, v roce 2020, eh, pan předseda opravuje řečníka, je to rok 2020, takže tam asi budeme pořád ještě hovořit o spalovacích motorech. Takže je to rok 2020, říká řečník. Mohlo by se nám stát, že budeme mít spalovací motory stále ještě a mohli bychom tou regulací vyvolat efekt, který vlastně vůbec nebude ku prospěch uh, ekopolitiky, ono se potom vlastně nevyplatí eh, budovat 2,5 tunové užitné vozy a místo toho budeme mít menší vozidla a takže to stejné množství produktů bude transportováno menšími vozidly a tomu bychom měli zabránit. Takže já si myslím, že proto bychom se měli pečlivě zamyslet nad tím dlouhodobým cílem, tedy jestli to číslo, které tady bylo Někde vzato je realistické, je realistické pro rok 2020 a jestliže ano, tak za jakých podmínek. Potom ještě několik drobností. Nechápu úplně, proč u lehkých vozidel při nedodržení limitů máme jiné pokuty než u osobních automobilů. Jaké je zatím odůvodnění? Podle mého názoru by ty pokuty měly být stejné. A potom další věc, kde bychom na tom ještě měli zapracovat, je další bod u těch lehkých užitných vozidel, tam je poměrně vysoký počet vozidel, které opustí továrnu a, a vlastně některé věci tam ještě nejsou na tom vozu. A já si říkám, do jaké míry sahá zodpovědnost výrobce, který už vlastně nemá žádnou kontrolu nad tím, eh, když třeba ten podvozek eh, opustí eh, tu továrnu a potom se z toho stane nějak, nějaká třeba sanitka nebo nějak speciálně vybavený vůz, do jaké míry potom on má mít závazek za komplexní emise eh, z tohoto vozidla, když on vlastně sám ten kompletní vůz ani nevyrábí. Děkuji. Sabine Wirtz. Děkuji. Eh, vážení kolegové, emise evropského dopravního sektoru eh, stouply od roku 90 do roku 2007 o 36 a to je podobně vysoké číslo, jako už uváděla paní Weisgerber, možná je to trošku jiné číslo, protože to má z jiného stroje. A zatímco jiné sektory své emise dokonce snížily o 9 eh, Lehká užitná vozidla eh, jsou předmětem stále větší poptávky, Eh, pokud je tady asi, eh, nebo je tady v roce 2000 já nevím, 6 to bylo 200 gramů na kilometr a 2007 už to bylo 202 gramů na kilometr. A tady je jasné, že Evropská unie musí vyslat jasné signály průmyslu. E, víme, jakým způsobem to je celé rozředováno, jaké jsou tam různé skulinky už v legislativě pro snižování emisí pro osobní automobily. A v tomto případě to musí být jinak. Pokud se si průmysl již nyní stěžuje na tom, že opatření eh, z tohoto návrhu jsou příliš přísná, tak by si měli vzpomenout, že současné cíle už byly výrazně oslabeny. Eh, cíl 175 gramů už nebude dosažen v roce 2012, ale stačí, když bude dosažen v roce 2016. Ambiciozní pravidla jsou nutná, protože, jak jsme viděli, i u osobních automobilů nejsou výrobci automobilů ochotni výrazně snížit ty emise, pokud k tomu nebudou zavazováni. Po mnoha letech a pro, pro mnoha vlastních prohlášeních, vlastních závazcích se to nepodařilo. Koupě eh, lehkých eh, užitných vozidel nejsou eh, rozhodovány tak racionálně, jak se očekávalo od výrob, jak očekávali výrobci. A jsou tady důležité také bezpečnostní aspekty. Lehká užitná vozidla jsou příliš rychlá a neskušetní řidiči se dostávají do nehod, protože vlastně tyto vozidla mají rychlost osobních vozidel, ale i jinou váhu, takže tady by měla být nějaká e, snížená rychlost. To by mělo i ten dopad, že by se snížily emoce, jak už tady říkal pan Grote. Potřebujeme ambiciozní cíle, krátkodobé, střednědobé eh, cíle jsou nejefektivnější. Neměli bychom učinit tu chybu, že bychom si tady stanovili pouze středně a dlouhodobé cíle. Krátkodobý cíl od roku 2012 je možný. 125 eh, gramů CO2 na kilometr to je něco, co lze dosáhnout již s existujícími technologiemi. Eh, Volkswagen, Ford a Renault už mají modely na trhu, eh, kteří se dosti, které se dosti blíží této hranice 125 gramů na kilometr. 175 eh, gramů na kilometr. To je také dobře možné, když se uspůsobí ty modely vozů. A další protažení do roku 2016, teda toho cíle z roku 2016, další prodloužení by nebylo dobré. Německo, Francie a Itálie se snaží eh, v radě eh, ní zvýšit eh, ten cíl gramů na 135 gram, gramů a vlastně se snaží prodloužit tu lhůtu. Některé země pracují na různých skulinách. Supercredits mají být zvýšeny a prodlouženy a ty automobily, které mají méně než 50 gramů. Eh, to se vlastně jaksi odkládá. A já se tady obracím proti všem narušením standardů, které snižují emise rok 2013. Tady by komise chtěla to nařízení opět otevřít a poté, co se přeskoumají cíle emisí, tak chce některé věci ještě upravit. A já si myslím, že tady jasně hrozí, že takové posouzení dopadů povede k dalšímu rozředění legislativy a cílů, k dalšímu odkládání. Ty cíle, které nyní budou rozhodnuty, nesmí být v budoucnosti oslabovány. Děkuji. Pas. Děkuji pěkně. Pasekut. Děkuji, pane předsedo. Rád bych jenom zdůraznil, že tato legislativa je klíčovým faktorem, pokud eh, řešíme dopravní sektor, i když užitková vozidla tvoří pouze 10 eh, ale eh, ten počet užitkových vozidel se zvyšuje. My musíme snížit emise skleníkových plynů o 10 do roku 2020, pokud dojde k Můžeme dokonce doufat eh, o 15%, 15 snížení. A tady eh, zaznělo, že zvýšení eh, emisí v odvětví dopravy činilo 40 a pokud se máme dobrat 15% snížení za rok, do roku 2020, tak to je velký úkol. My víme, že za posledních deset let eh, došlo, o 50, došlo k 50% zvýšení počtu užitkových vozidel, takže tomu se opravdu musíme věnovat. A také důležité, eh, komise, když se, jsme hovořili o standardech emisí CO2 pro osobní vozidla, tak bylo uvedeno, že eh, nižší cíle lze kompenzovat vyššími cíly v oblasti v jiných oblastech, třeba v oblasti užitkových vozidel. Je jasné, že pokud budeme mít eh, poměrně eh, poměrně eh, přísné, pardon, poměrně volné limity pro CO2 u užitkových vozidel, tak tady bude tendence registrovat vozidla jako užitková. Pokud snížíme eh, ty limity pro užitková vozidla o 40%, tak eh, dosáhneme eh, toho limitu 125 gramů na kilometr za rok, v roce 2020. A teď je to příliš ambiciozní cíl. Ne, pokud se podíváte na dodávkové vozy od Mercedesu, od Volkswagenu, tak za poslední dva roky tam došlo k, mm, ke snížení emisí o 10 až 15 za poslední dva roky. Takže ty cíle, které jsme tady stanovili, určitě nejsou příliš ambiciozní a měli bychom se jich držet. Děkuji, Judith Merkisle. Děkuji. Já podporuji stanovisko svých kolegů, které je velice ambiciozní. Myslím, že můžeme, můžeme být ještě ambicioznější. Nesmíme eh, brát tu stávající finanční a hospodářskou krizi jako eh, výmluvu. Nesmíme posouvat ty lhuty, kdy mají ty limity vstoupit eh, v platnost. Ten výhled do roku 2020 je možná dlouhodobý, Toto, toto nařízení také eh, nabízí, také přichází s velkými úkoly a proto musíme být ambiciozní. Je tady další výhoda pro výrobce automobilů. Eh, vytvoří se nové pracovní příležitosti v EU. Pokud evropští výrobci eh, budou moci exportovat vozidla emitující eh, málo CO2 na další trhy, tak eh, prodej těchto vozidel se zdvojnásobí až trojnásobí. Pokud nebudeme ambiciozní, tak budou platit eh, jiná odvětví. My jsme se zavázali ke snížení o 20 až 30 a členské státy musí také snížit emise z odvětví, které nejsou součástí toho systému obchodování s emisemi. Pokud eh, odvětví dopravy eh, nesplní ty cíle, pokud jde o, o, o emise, tak eh, za to, budou platit, za to budou platit i jiná odvětví. Měli bychom tyto cíle a ten rozsah Eh, zakomponovat do té směrnice. Děkuji, Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Eh, smyslem užitkových vozidel je podporovat eh, obchodní činnost v Evropě. Není to luxusní zboží. Já si myslím, že to nejlepší, co můžeme udělat, je přijmout opatření, která Eh, sníží náklady na provoz těchto užitkových vozidel. Takže to je tady na jedné straně vyšší užitková hodnota, na druhé straně eh, nižší CO2. Spousta lidí, kteří využívají užitková vozidla, eh, je budou moci využívat za nižší náklady. A já si myslím, že bychom ty své cíle měli ještě zpřísnit. Měli bychom uvést, že 185 gramů je snadno dosažitelné. Výrobci dílů eh, nám říkají, že eh, ta technologie tady je, technologie k tomu, aby se snížily tyto emise. A ta technologie umožňuje dokonce ještě větší snížení, než je, navrženo v, komis, eh, v, tom, v tom navrhu. Takže bychom měli uvést ten uh, limit 160 eh, gramů do roku 2016. Eh, v roce 2005, 2006, 2007 se v podstatě, v podstatě nedošlo k žádnému snížení emisí a najednou se objevila směrnice a výrobci automobilů začali najednou dělat to, co mohli dělat už dávno. Takže jakmile se tady objevily předpisy, eh, tak se věci daly do pohybu. Takže ve finále z toho bude těžit spotřebitel. Přesně jste se vešel do dvou minut, eh, Richard Zeba. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Eh, komise eh, eh, tady rozlišuje mezi těmi osobními vozidly a užitkovými vozidly. Osobní vozidla se používají většinou déle, No, pardon, užitková vozidla jsou v prozu obvykle mnohem déle, než eh, je tomu u osobních vozidel. Potom hmotnost, ta konstrukce je také odlišná od osobních vozidel, takže tady jsou velké eh, rozdíly. To znamená, že tady jsou určitě eh, možnosti snížit tady tu, tu hmotnost. Za třetí, ty argumenty při nákupu nebo pro nákup eh, užitkové vozidla jsou odlišné, než je tomu, je tomu u osobních vozidel. Eh, užitkové vozidlo je opravdu eh, spotřebním zbožím. Další věc, spousta užitkových vozidel se podílí na nehodách. Ani to nebylo vzato v úvahu, proto si myslím, že ten přístup komise je špatný. Neměli bychom tady hovořit pouze o cílech CO2. Myslím, že eh, komise by měla přijít s mnohem inovativnějším návrhem. Výrobci by měli mít stimuly, aby zkoušeli nové, eh, nové technologie. Eh, u elektromobilů je problém s tím, že ty baterie váží 200 kg. Nicméně u užitkových vozidel je možné je používat mnohem snázeji než u osobních vozidel. Já považuji ten přístup komise za velice simplicistní. Děkuji. Hasi. Děkuji, pane předsedo. Opět eh, mám pocit, že jsem eh, tady to již slyšela. Deja vu. Je tady opakování toho, co už jsme uh, slyšeli a viděli. Pokud je o ty mezery a uh, nedodržování dohod o emisích CO2, které byly přijaté v roce 2008, došlo mnohdy eh, k překročení těch emisních limitů a nedošlo k žádnému finančnímu postihu a není tady tady ekonomický stimul k, ke zlepšování eh, technologií. Máme super kredit, eh, super úvěry a máme taky výjimky pro malé výrobce. A proto si myslím, že pokud opravdu chceme mít ambiciozní cíle a pokud chceme, aby abychom tímto přispěli eh, k dosažení svých cílů v oblasti ochrany vzduší, tak musíme přesně a jasně stanovit limity, jak časové, tak eh, emisní, které budou eh, závazné. Nesmí tam být žádné mezery. Jinak se nám nepodaří vstanout v čele těchto globálních snah. A v řadě oblastí jsme byli svědky toho, že přísné cíle podporují vývoj eh, nových technologií a eh, tím napomáháme k tomu, aby evropský průmysl byl na čele. Eh, možná, že ti lidé zastupující automobilový průmysl mají jiný názor, ale my jsme slyšeli od zástupců výrobců automobilů, že ty emisní limity opravdu eh, pohnuli, eh, pohnuli ten, no, přiměli ten eh, automobilový průmysl k tomu, aby začal vyvíjet a aplikovat nové technologie. Pokud je o dlouhodobé cíle, jak tady navrhovali kolegové, ano, určitě je dobré mít dlouhodobý výhled, nicméně bychom se neměli Neměli bychom tady stanovit eh, nějaký dlouhodobý cíl a zároveň jej eh, nějak eh, nevynucovat. Určitě je dobré mít ten cíl, jak se kratší, takže zastávám se toho roku 2020. Karen Florence? Děkuji. Na rozdíl od IPPC si myslím, že co se toho týče, eh, komise se vydala správným směrem, nechci ji přímo chválit, ale měli bychom to podpořit. A děkuji všem, kteří zde přednesli své velice dobře připravené příspěvky, ale musím říct, že tyto projevy jsme již všechny slyšeli, když jsme projednávali osobní automobily. Není to v zásadě špatné, ale chci říct, že když jsme zahajovali naši rozpravu o osobních automobilech, tak se byla tak asi německá pozbudivá vlna. A najednou vidím, že existují auta, které mají 4-litrový motor a mají spotřebu 6 litrů. Takže ten argument regulací, milý Holgere, Kramere, ty s tím nesouhlasíš, ale ostatní kývali hlavou. Ten argument, že to inovaci nepřináší, tak to prostě v praxi není. Teoreticky ano, ale v praxi ne. Jak jinak by došlo k těm k tomu nárůstu emisí CO2 v posledních deseti eh, měsících? Já chápu, že je důležitá plánovací bezpečnost, ale myslím si, že tyto argumenty v posledních 12 měsících žádnou roli nehrály. Podívejme se na to, co, co už máme všechno za, za námi. Chtěl bych vzpomenout na to, že v roce 1997 jsme se shodli na dobrovolném dohodě a ta, když v roce 2007 vybršelo, tak to se to celé vlastně složilo. Já jsem nikdy nezažil větší porážku, větší katastrofu, než to s tou dobrovolnou dohodou. E, ty ekovinovace, o tom se také hovořilo. To je jediný bod, který chci kritizovat eh, u komise, protože to u osobních automobil prostě nefunguje. A to má průmysl pravdu, je třeba to zlepšit a samozřejmě ty sankce, tam jsou potřeba stejná pravidla. Richard Zeve řekl jasně, že samozřejmě různé typy vozidel mají různou spotřebu, to je jasná věc. Takže to byly krátké připomínky ze mé, z mé strany a děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Samozřejmě člověk se z neúspěchu vždy poučí a může vyvodit důsledky do budoucna. Nyní si vyslechneme komisi. Za komisi bude hovořit Filip Owen. Um, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Klenane, a děkuji také všem řečníkům za řadu dotazů. Zazněla jich opět dlouhá řada a já se pokusím eh, je zodpovědět a ty, u kterých to dokážu, předám své kolegyni. Jak jistě všichni víte, komise oznámila v roce dva, eh, strategii v roce 2007 a eh, chtěla snížit emise užitkových vozidel. V roce 2008 eh, bylo, eh, byl návrh komise, který byl přijat v roce 2009. Jedná se tady o eh, nástroj, který má zaplnit mezeru v té hm, strategii. Je tady určitá logika spočívající v tom, že spousta hm, ustanovení obsažených ve směrnici podobno řízení pro osobní vozidla se týkají, nebo byla aplikována i tady v tom nařízení pro lehká užitková vozidla. Nicméně mezi těmi eh, dvěma skupinami vozidel jsou rozdíly. Pokud je o ten cíl 135 gramů eh, v roce 2020, tak to je zdůvodněno v tom posouzení dopadu. Další věc, kterou zmínila i rada, je otázka tzv. multistage vehicles. Jsou, to jsou ta eh, vozidla, eh, kde je nejprve vyrobeno šasy a zabudová motor a potom je tam eh, přidána nástavba či stavba. A my tady um, uvažujeme o tom, jak eh, tento problém řešit a to je také obsaženo v tom návrhu komise. Již byl připraven eh, dokument a já dohlednu na to, aby sekretariát eh, komise zaslal kopii tohoto dokumentu sekretariátu parlamentu, tak aby bylo možné jej distribuovat. O tom se diskutovalo se zástupci členských států a já si myslím, že tady máme schůdné řešení. otázka poolingu, konkrétně mezi výrobci eh, výrobci eh, osobních automobilů a výrobců užitkových vozidel. Eh, spousta výrobců osobních vozidel vyrábí také dodávky. A proto v tom stávajícím návrhu se nepočítá s možností, aby tady byla možná určitá spolupráce mezi těmito výrobci. Ten návrh se omezuje na užitková vozidla. Pokud jde o finanční postihy, tak ty jsou vyšší než u osobních vozidel. Ten eh, důvod pro ty, kteří jste četli posouzení dopadu, je jasný. Eh, ty postihy u užitkových vozidel je 120 a je to 95 u osobních vozidel. A v tom posouzení dopadu je stále jasně uh, uh, popsáno, proč tomu tak je. Komisi, komise si je vědomá toho, že užitková vozidla používají střední a malé podniky. A opět je nutné eh, vidět to pozadí tohoto návrhu. Je to opět posou v tom posouzení dopadu. Tento návrh sebou přinese snížení e, nákladů na palivo na straně spotřebitelů. A spotřebitelé mohou počítat s, mm, s úsporou 2000 euro během životnosti vozidla. To je také uvedeno v posouzení dopadu. A myslíme si, že to je další stimul rychlostní omezení, to je aktuální téma. Pokud se podíváte na úvodní ustanovení tohoto návrhu, tak se tady hovoří o omezovačích rychlosti. Pokud se podíváte na zprávu e, doprava a životní prostředí, tak tam se hovoří o e, možném snižování e, emisí prostřednictvím omezovačů rychlostí. Samozřejmě tady je dopad na spotřebu paliva i Eh, objem emisí. Pokud jde o ten limit 135 gramů a eh, hmotnost pozdravil, tak předávám eh, slovo své kolegyni. Komise navrhuje ten limit 135 gramů. My máme posouzení dopadu, která které se věnuje různým aspektům dosažení těchto limitů do roku 2020. A 125 gramů eh, je mm, technicky dosažitelné, ale je to maximum z technického hlediska. Samozřejmě eh, ty technologie, které to umožní, jsou nákladné. A znamená to, že výrobci vozidel budou muset aplikovat eh, ta nejpokročilejší řešení. Ten cíl 175 eh, gramů je také realistický a lze jej eh, dosáhnout bez toho, aniž, bez toho že by se používala hybridní vozidla. Je možné eh, snížit objem motorů a slyšeli jsme příklady. V roce 2013 bude komise zkoumat proveditelnost nebo dosažitelnost tohoto cíle a připraví také posouzení dopadu, spočívající na aktualizovaných údajích a informacích o technologiích, které se budou používat. Eh, limit 135 gramů, tam je to podobné eh, z hlediska obtížnosti Eh, my zkoumáme zvýšení nákladů, které sebou přinese eh, plnění tohoto cíle a je to podobně jako u osobních vozidel, ale jsme přesvědčeni, že a především u uh, malých dodávkových vozidel del je tento cíl dosažitelný. Došlo ke změně struktury eh, trhu s lehkými užitkovými vozidly. Eh, v příloze 1 je určitý vzorec. Eh, my budeme sledovat, jestli tento vzorec opravdu obráží tu změnu struktury trhu. Užitková vozidla se opravdu Eh, opravdu mají eh, eh, stále vyšší hmotnost a proto emitují více škodlivin. Nicméně, pokud jde o naši stávající analýzu, tak se zdá, že trh s lehkými užitkovými vozidly prochází jiným vývojem, než je tomu u osobních vozidel. Ty provozovatele lehkých užitkových vozidel um, zkoumají jejich užitkovost a výkon a proto budou muset výrobci zajistit, aby vozidla, která prodávají, v případě, že budou mít vyšší hmotnost, eh, nestratí nic ze svých užitkových vlastností nebo ze svého výkonu. Není pravděpodobné, že by se zvyšovala ta hmotnost schválně proto, aby se dosáhlo dosáhlo těch eh, cílů emisí. Děkuji Martin Kalanan závěrečné slovo k této debatě. Děkuji, pane předsedo. Pár slušných poznámek. Eh, mě zaujaly komentáře ze strany komise, takže děkuji za její dva zástupce. Eh, na konci jsme slyšeli, že opravdu existuje rozdíl mezi tím trhem s osobními a užitkovými vozidly a že ti, kdo kupují užitková vozidla, uvažují racionálně, dívají se na spotřebu a na celkové náklady. S tím souhlasím, ale také zaznělo, že důvod eh, pro ten dlouhodobý cíl vycházel z toho nařízení o osobních vozidlech. Ještě pár věcí. Souhlasím s tím, co uvedla paní Weisberger v tom smyslu, že eh, musíme zajistit, aby si užitkové vozidlo eh, spotřebitelé mohli kupovat, abychom eh, se nedočkali toho, že lidé budou provozovat příliš dlouho svá vozidla, nebudou se kupovat nová. Takže nesmíme příliš zvýšit ty náklady. Také gratuluji eh, svému kolegovi, který eh, tady projevil politickou odvahu a eh, zmínil ten význam omezovačů rychlostí. Ano, je tam rozdíl mezi nákladními vozidly a normálními vozidly. ještě bych rád opravil to, co tady zaznělo. Já si nemyslím, že ten návrh komise byl příliš ambiciozní. Já jsem jenom chtěl sešet, eh, odkud pocházejí ta čísla. Pan Kramer musel odejít, eh, řada dalších eh, řečníků zmínili eh, ty rozdíly, respektive podobnosti mezi tím trhem osobních a užitkových vozidel. Já si myslím, že tady musíme být opatrní, abychom tu analogii, analogii neaplikovali uh, příliš uh, bezmyšlenkovitě. Ten rozsah těch obou trhů je opravdu uh, odlišný u těch užitkových eh, vozidel eh, může docházet eh, k tomu zvyšování či snižování hmotnosti podle toho, co se do nich, co se do nich montuje. Já nesouhlasím s tím, co řekla paní Hasi, že super úvěry jsou tím, co v tom nařízení chybí. Já se naopak myslím, že to jsou stimuly pro výrobce vozidel, aby investovali do zelených technologií. Pokud eh, ten návrh eh, v tom nařízení není, tak samozřejmě výrobci nebudou uvažovat o investicích do zelených technologií. To nařízení musí eh, tyto stimuly obsahovat. Takže já si myslím, že nám to tady nechybí. A politika cukroví je určitě vždycky lepší než politika byče. Takže já bych rád poděkoval panu Kalananovi. Dostáváme se na konec našeho jednání. Setkáme se opět 6. dubna eh, v 15 hodin. Zasedání je ukončeno.